Evropského parlamentu. Obdržel jsem následující kandidatury. Fabio Massimo Castaldo, Corina Kretu, Richard Čarnecký, Ildigo Galpels, Sylvie Guillaume, Aleksandr uh, eh, Hrabě Lansdorf, Ulrike Lunáček, Marit McGuinness, Dimitrios Papadimulis, Oli Rehn, David Maria Sassuli, Antonio Tajani, Ramon Luis Valcasel Siso, Adina Juana Valeán a Raina Wieland. Kandidátky a kandidáti mi sdělili, že byli navrženi s jejich souhlasem. A nyní se tedy dostáváme k volbě. Nejprve musíme eh, určit dva no, nové... Eh, jak... Sind skrutátory, protože eh, dva, kteří byli dopoledne, tu mezi námi nejsou. Ole Ludvíkson. Ole Ludvíkson. Ole, Jawohl. Oh, Peter Lundgren. Peter Lundgren. Peter Lundgren? Se im sál? Je v sále pan Petr Lundgren? Děkuji vám. Also, Herr Ludwigson und Herr Lund Pan Ludvíkson a pan Lundgren eh, byli eh, vybráni jako noví skrutátoři. Pan Ludvíkson pro EBSG a pan Olgren eh, pro urnu H až K. Děkuji vám. Dámy a pánové, jelikož počet kandidátek a kandidátů je vyšší než počet volných křesel, musíme provést podle jednacího řádu podle článku 17 odstavec 1 tajnou volbu. Přečtu vám tuto, tento článek, aby bylo jasné, co tady uděláme a potom vám osvětlím, a co jde. Místo předsedy se budou volit na jednom jediném volebním lístku. V prvním kole platí až 14 kandidátů, pakliže získají absolutní většinu odevzdaných hlasů v pořadí hlasů, jak pro ně byly odevzdány. Kdo poté Eh, když poté nejsou zvoleni všichni místopředsedové za stejných podmínek, se koná druhé kolo, aby se obsadila ještě volná místa. Bude-li, nezbytný, bude-li nezbytné třetí kolo, platí relativní kolo při rovnosti hlasů kandidátky nebo kandidáti ehm, zvítězí ti, kteří eh, jsou starší. Obálky a hlasovací lístky byly rozdány a nyní jste žádáni, abyste tyto použili. Prosím pěkně, zakroužkujte políčko vedle kandidátka, kandidátky či kandidáta, kterého volíte. Dámy a pánové, a teď důležitá informace, protože je třeba zvolit 14 místo předsedů máte k dispozici maximálně 14 hlasů. Hlasovací lístky, kde bude vyplněno více než 14 hlasů, budou neplatné. Chcete-li, můžete zakroužkovat jenom jednu nebo jednoho, ale můžete zakroužkovat maximálně 14. Bude-li jich více, váš hlasovací lístek bude neplatný. Já jsem sice ještě nezahájil volební kolo první, ale mě je to jedno, jestli už chcete jít, tak běžte. Zahajuji vole, první volební kolo. Was soll ich machen? Ja, Frau Gill, bitte. Paní Gill. Was ist denn jetzt sinnlos? Děkuji, pane předsedo. Já jsem se hlásila, protože podle eh, článku 17 je možné, abychom slyšeli také eh, projev od kandidátu na místo předsedy, jako to bylo u předsedu. A já si myslím, že to je věc, kterou potřebujeme a minuta by stačila pro nás, abychom si učinili představu pro koho vlastně hlasujeme. Myslím, že to by byla velice užitečná věc pro transparentnost protože je tu obrovské množství nových poslanců. Paní Gil, ale jak vidíte, tak teď už je to pouze teoretická otázka, eh, kterou nemůžeme prohloubit. Kolegyně a kolegové eh, ve svém nutkání volit vůbec nepočkali na to, až otevřu eh, první hlasování, což ukazuje, že demokracie se obírá svým vlastním životem. Máte pravdu, ale nemohu to změnit. Haben alle Abgeordneten ihre Stimme abgegeben? Hlasovali všichni, odevzdali všichni poslanci své hlasy? Ja, ja, ja. Il y a un fort défi. Mais qu'est-ce qu'il fait Dámy a pánové, ptám se ještě jednou, zda všichni poslanci odevzdali své hlasy. Všichni hlasovali? OK. Dobrá. Meine Damen Dámy a pánové, mám závěrečnou otázku. Odevzdali eh, všichni poslanci své hlasovací lístky? V tom případě se táži, zda mm, eh, skrutátoři rovněž volili. Volili všichni skrutátoři? Hlasovali všichni skrutátoři? Das ist der Fall. Je tomu tak. V tom případě ukončuji první volební kolo a prosím, aby skrutátoři se ubrali, odebrali do místnosti R11. Přerušuji naše zasedání, které bude obnoveno po zazvonění a bude to též oznámeno na obrazovkách. Přerušuji zasedání.